Um, dear colleagues, uh, we'll get started. I'm sorry, I didn't realize it. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už začneme. Já jsem si neuvědomil, že už je 11.25. Děkuji všem, kteří se dostavili k tomuto bodu. Můžeme se tedy pustit do práce. Děkuji vám za to, že jste tu. Dnes je to takové zvláštní dopoledne, pokud jde o docházku. Takže já vám děkuji, že jste tady. Máme před sebou prezentaci paní Vasiliadu, která je evropskou koordinátorkou pro boj proti obchod, obchodu s lidmi. Vítáme také kolegyně a kolegy z výboru FAM, protože toto je naše společné jednání a především velice eh, vřele vítám paní Hanibou, která je místopředsedkyní výboru FAM. Toto je už je tady velice milé, že po všech těchto letech společně poprvé spolupředsedáme společnému zasedání. Nevím, jestli vás ostatní to zajímá, ale je to taková hezká náhoda. Eh, Evropská strategie pro eradikaci eh, vymícení eh, obchodu s lidmi je hlavním nástrojem pro koordinaci a implementaci evropských společných kroků. V předchozích našich usneseních ve obou našich výborech už jsme zdůrazňovali, že uprchlíci, migranti a žadatelé o azyl jsou obzvláště zranitelní v tomto smyslu a že by měla být eh, věnována zvláštní pozornost obchodu s ženami, dětmi a ostatními zranitelnými skupinami. A v těchto usneseních jsme volali po posílené spolupráci mezi členskými státy. Dnes tady máme příležitost si vyslechnout informace o eh, dalších krocích v rámci této strategie a o prioritách, které mají za cíl posílit úsilí v Evropě v rámci Evropské unie, které se vyvíjejí k boji eh, proti eh, obchodu s lidmi. Ještě než dám slovo paní eh, koordinátorce, tak dám slovo Mary jako místo předsedkyni výboru FAM, aby řekla několik slov. Má, máte slovo. Děkuji, Klode. Jak říkal Claude, tak poprvé skutečně my oba tady spolu předsedáme. Oba zastupujeme Londýn a to je dobrý důvod, proč bychom se měli zapojit do tohoto tématu, které souvisí s obchodem s lidmi, protože to je skutečně něco, k čemu v Londýně dochází. Londýn je jednou z den- destinací pro tyto toky. A já osobně jsem se vždycky velice zajímala, stejně jako Claude, o obchod s lidmi. Ve výboru FAN se zabýváme tímto tématem, protože většina z těch, kteří, se kterými se obchoduje, většina z nich jsou ženy a obchoduje se s nimi za účelem poskytování sexuálních služeb. Je to tedy velice důležité téma a proto jsem velice ráda, že zde dnes mohu být jakožto místo předsedkyně za náš výbor. A jsem velice ráda, že oba naše výbory se účastní této výměny názoru. Evropská komise uznává, že obchod s lidmi je velice důležitým tématem. A jsou tady důležité fakta. Například, že je daleko více obětí než těch, které vidíme v oficiálních statistikách. A valná většina z nich, jak jsem říkala, jsou ženy a dívky, které, se kterými se obchoduje za účelem sexuálního vykořišťování. A to je něco, čemu velice často nevěnujeme dostatečnou pozornost, když hovoříme o obchodu s lidmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že Většina obětí jsou ženy a je to pro, eh, za účelem tedy sexu, poskytování sexuálních služeb. Toto musíme vzít na vědomí v našich akčních plánech a strategiích které jsou zaměřené na boj proti obchod s lidmi. Velice ráda tedy předávám slovo paní Vasiliadu, která je eh, koordinátorkou EU e pro boj proti obchod, obchodu s lidmi, která odvedla obrovské množství dobré práce a odprezentuje nám strategii EU, která je zaměřena na vymícení obchodu s lidmi a na identifikaci dalších konkrétních opatření. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát oběma spolupředsedům, jak předsedovi za výbor Libe, tak předsedkyni za výbor FAM, že jste mě pozvali. Evropský parlament vždy byl silným naším spojencem a neustále prokazuje, že se velice věnuje posledních letech tomuto tématu. Děkuji vám za to mnohokrát. Jenom abych to vysvětlila. Existuje strategie EU pro vymícení obchodu s lidmi na léta 2012 až 2016. Podařilo se nám naplnit všechny ty měřitelné cíle v této strategii a v tuto chvíli tedy jsme přehodnotili nový společenský a ekonomický kontext, o tom řeknu více za chvíli, a Identifikovali jsme celou řadu priorit a konkrétních opatření na nadcházející období. To znamená, že teď nemáme konkrétní strategii jako takovou, ale máme několik konkrétních akcí, kterými se budeme řídit. My už jsme toto sdělení eh, přednesli členským státům v různých fórech, představili jsme ho také zástupcům občanské společnosti a obdrželi jsme celou řadu pozitivních připomínek, takže děkuji všem, kteří se toho zúčastnili. Celé toto sdělení je zaměřeno na prevenci, protože my to chápeme tak, že všechno ostatní přijde až příliš pozdě pro oběti jakéhokoliv vykořišťování. To znamená, že se zaměřujeme především na prevenci. A to je také stanoveno v naříze, ve směrnici o, o boji proti obchodu s lidmi z roku 2011. Důležité v této oblasti je, a také zajímavé, je, že zatím, eh, přestože obchod je velice ziskový typ zneužívání e, lidí. Je to také porušení základních práv, která jsou jasně stanovena v, v listině. Takže je to průřezová oblast. A v roce 2017 Europol provedl hodnocení z hlediska organizovaného zločinu a právě obchod s lidmi identifikoval jako jedno z velkých rizik v EU. V celé řadě dokumentů už bylo také toto zdůrazněno, v celé řadě důležitých dokumentů, které vydala Evropská eh, komise, ať už to byla agenda pro migraci nebo pro bezpečnost, bylo to eh, tam zdůrazněno jakožto priorita, je to priorita také z hlediska zaměstnanosti a humanitární pomoci. A já přímo vám řeknu, jaké je ta hlavní filozofie toho, o co se snažíme. Eh, pan předseda výboru Libe už zmínil to propojení s migrací, ale ono to není fenomén, který by souvisel jenom s migrací. V skutečnosti dvě třetiny obětí obchodu s lidmi jsou občané EU. To nám eh, loni zjistil Europol. To jsou to tady velice nová data. Potvrzují to také data Eurostatu. Ale teď vám řeknu něco, eh, na co jsme se zaměřili v naší práci. A já už jsem to zdůrazňovala několikrát. V roce 2016 Evropská, eh, tady Mezinárodní organizace pro migraci identifikovala 11 tisíc žen a dívek, které eh, sem přišly do Říma z Nigérie přes Libii a z nich 80% pravděpodobně je obětí obchodu s lidmi. Byly sem propašovány za účelem poskytování, eh, poskytování sexuálních služeb. A je to jedna trasa jeden rok. 11 tisíc žen a dívek jenom za rok 2016 a je to jediná trasa eh, Nigérie, Libie, Řím. Takže když se propočítáte zisky, které pašeráci eh, získají jenom za jeden rok, za rok 2016, je to asi 9 tisíc obětí tedy, 10 až 20 až 30 někdy klientů za den, zisk je 5 až 90 eur za jeden případ zneužití a je to asi 350 dní za rok. Takže je to zhruba polovina miliard, půl miliardy eur, které jdou těmto pašerákům. A to ještě nebereme v úvahu legální zisky, které legálně získávají firmy. Co tím myslím? Máme tady 9 tisíc žen a dívek, které samozřejmě musí někde jíst, někde spát, cestují z bodu A a B a tak dále. A lidé o tom velice často vědí. Někdy vědí, někdy nevědí, ale je jasné, že tyto ženy a dívky nejsou neviditelné. Takže my to chápeme tak, že právě tyto zisky, na ty se musíme zaměřit ve všech aspektech tohoto řetězce, obchodního řetězce. řetězce. A to je tady naše první priorita když si vezmeme 12-letou dívku z vesnice z Nigérie, která skončí nakonec, řekneme, v Bruselu, představte si, kolik aktérů, kolik jednotlivých zločinců a, a lidí, kteří vlastně se nevědomně do toho zapojují, v tom řetězci je. To znamená, že komise by chtěla zastavit, přerušit tento řetězec obchodu s lidmi. A vrátím se ještě k těm číslům. Protože u všech těchto mladých žen a dívek, které jsou mezi těmi devíti tisíci obětí, pomysleme na ty, kteří je zneužívají, kteří je týrají. Řekněme, že je to pět až dvacet, řekněme, klientů, ti, kteří je zneužívají. 350 dní v ročně, 9 tisíc dívek. Já to ani nechci počítat, kolik jich je. A nikdo z nich nebyl nijak zatím postihován, pokud víme. To znamená, že komise chce především posílit boj proti organizovaným tra- eh, sítím a narušit jejich obchodní model. To je nejdůležitější priorita, podle mého názoru. A také chceme podpořit členské státy v tom, které ještě nic neudělali, aby kriminalizovali ty, kteří vědomně využívají služby obětí obchodu s lidmi. Je to asi polovina členských států, zatím které nemají žádná opatření. Pořád mě šokuje, že existuje řada členských států, kde někdo ví, že jde o trestnou činnost, nějakým způsobem se zapojí do toho obchodu s lidmi, přitom to je trestný čin, který je jasně stanoven ve smlouvě, ale nijak nejsou za toto zapojení do trestné činnosti nejsou za to zapojení nějak postihovány. Když si koupíte padělanou kabelku vědomě, tak za to může být nějaký postih, ale když se zapojíte do tohoto typu trestné činnosti, postih za to není. To znamená, že my chceme podporit, podpořit členské státy v tom, aby zamezili této kultuře beztrestnosti. Chceme tedy podporovat kulturu zodpovědnosti vůči těmto obětem. Je to článek 23.2 směrnice z roku 2011. A je to něco, co musíme dodržovat. Ta směrnice jasně žádá členské státy, aby zvážili kriminalizaci těch, kteří se vědomně nějakým způsobem zapojí, vědomně nějakým způsobem využívají oběti obchodu s lidmi. V té směrnici jsou minimální standardy a podle mého názoru nejsou žádné, nic neomlouvá tyto členské státy, které ještě toto nestanovili jako trestnou, trestný čin a ještě to ani nezačali zvažovat. Můžeme se potom později pustit do podrobnější diskuse. Jak už jsem říkala, chceme zajistit, aby se využili veškeré možné nástroje, které máme k dispozici, aby bylo možné na pomoci a podpořit vnitrostátní orgány, aby narušil tento obchodní model, aby tady si vyvinuli eh, provozní postupy a metodiky. Chceme pomoci členským státům, aby eh, vyšetřovali a stíhali efektivněji, abychom budovali kapacity, abychom vytvářeli nezbytné nástroje. A důležité je, protože o to nám, o, nás opakovaně žádají členské státy, abychom vytvořili společné vyšetřovací týmy nejenom v rámci EU, ale také se zeměmi mimo EU. Obchod s lidmi má celou řadu forem. Paní Hannibal říkala správně, že valná většina obětí jsou ženy a dívky a jsou to uh, Eh, oběti, které jsou, se kterými je obchodováno, aby poskytovaly sexuální služby. Ale často dochází také k vykořišťování na trhu práce jinému a dochází k tomu v EU a po celém světě. To znamená, že naší prioritou je, abychom podporovali udržitelné obchodní postupy a pracovní eh, podmínky v zemích, kde dochází k velké části výroby chceme eh, posilovat řetězce, dodavatelské řetězce bez vykořišťování lidí. Toto také říkáme v našem sdělení. Víme, že bohužel dochází k navyšování počtu obětí a víme, že Evropský parlament se velmi věnuje této oblasti a snaží se zajistit, aby existovala legislativa, která má za úkol chránit tyto oběti. Ale problém je v tom, že máme zákon, ale je třeba ho implementovat, aby také oběti věděly, že mají eh, přístup ke svým právům, že je možné jejich práva bránit. Bráníme, Snažíme se tedy společně s našimi agenturami usnadnit členským státům tuto práci, abychom zajistili, že všechny oběti mají možnost bránit svá práva. Výbor FAM nás o to žádal také mnohokrát prostřednictvím usnesení. My jsme tedy eh, vydali pokyny členským státům společně s Institutem pro eh, práva pro rovnost žen a mužů. Také tady máme agenturu pro základní práva, ta také eh, vydává společně s námi praktické pokyny, které se eh, zabývají prevencí obchodování s dětmi. Ale někdy ale bohužel, i když se velice snažíme bojovat s touto eh, situací, tak v tuto chvíli je ta situace velmi nepřehledná. Snažíme se zaměřit na práva především migrantů, tedy obětí, které, které se rekrutují z řad migrantů, ale zapomínáme na to, že právě dvě třetiny obětí jsou občany EU. A teď se tady snažíme zaměřovat i na ně. Chceme se zabývat tím, zda jsou členské státy schopny identifikovat oběti, to znamená, jak fungují jejich vnitrostátní a přezraniční mechanismy. Budeme na toto ještě tedy vytvoříme příslušnou studii a také vydáváme poradenství, poskytujeme poradenství vnitrostátním orgánům v oblasti klíčových konceptů, v oblasti obchodu s lidmi. Na to chci upozornit, protože často se ukazuje, že máme tedy uh, Eh, jeden velký koš, do toho spadá moderní otroctví, otroctví, vykořišťovávání, eh, vykořišťování na trhu práce, práce dětí, zneužívání pro sexuální služby a tak dále. A pokud jsme politici, velice, nebo novináři, tak je pro nás jednoduché to všechno zahnout pod jedno téma, ale není to už praktické pro eh, ty přím, ty konkrétní oběti. To znamená, že musíme mít konkrétní právní nástroje, abychom byli zodpovědní, aby ty odpovědi, oběti věděly, jak se domáhat svých práv. Je tedy třeba, aby všechny tyto klíčové koncepty byly jasné i v rámci členských států. Členský, eh, tedy Evropský parlament nás mnohokrát žádal o toto, i pokud jde o vnější dimenzi obchodu s lidmi, Chceme tedy poskytovat reakci konsolidovanou, a to jak v rámci EU, tak mimo ní. Vydáme eh, seznam prioritních akcí společně s SVČ. O to nás žádal také Evropský účetní dvůr a chceme tedy eh, se zaměřovat i na udržitelné cíle do roku 2030. A tady bych zase chtěla upozornit na jednu věc. Eh, stalo se takovým módním postupem, pokud jde o udržitelné cíle a pokud jde o Eh, otrockou práci se zaměřit na ten jeden eh, udržitelný cíl, ale 80 obětí žen a dětí, které jsou obětmi, oběťmi eh, obchodu s lidmi, spadá pod ten nepopulární nebo méně populární cíl, udržitelný cíl, a to je boj proti obchodu s lidmi. Takže my tady máme tři udržitelné cíle, které se zabývají obchodem s lidmi a vykořišťováním. A všechny tři bychom měli mít na vědomí. My tedy spolupracujeme. V roce 2011 jsme byli velice inovativní. Příslušné agentury eh, podepsaly společné vyjádření. Od té doby velice dobře spolupracují, takže chceme zajistit, že se do toho zapojí ještě více agentur, které by v této oblasti měly spolupracovat. Samozřejmě máme zaměřenou iniciativu v rámci EU a OSN, které se tím zabývají, eh, zabývají se ženami a dívkami a jedním z důležitých témat v rámci těchto priorit a těchto aktivit je právě boj proti obchodu s lidmi. Chci ujistit především výbor FAM, že naše postupy a naše opatření se berou plně na vědomí eh, ten aspekt, který se týká žen a dívek. Samozřejmě musíme vědět více o obchodu s lidmi, potřebujeme lépe tento fenomén pochopit. To znamená, že naše, studie se zaměřují nejenom na hospodářské náklady, které jsou astronomické, protože vůbec nevíme, kam ty zisky plynou, ale zabýváme se také lidskou, lidskými náklady a sociálními uh, aspekty. My tedy zveřejníme studii, která se zaměří na boj proti sexuálnímu vykořišťování a na eh, propagování a podporu uh, osvědčených postupů této oblasti. Já už jsem téměř u konce, ještě poslední slide. Zveřejníme další zprávu o pokroku podle článku 20 směrnice, kde členské státy, koordinátorce, tedy mě, posílají své národní zprávy a my potom vypracováváme společnou celoevropskou zprávu a ta data dáme k dispozici. Chtěla bych tedy poděkovat všem členským státům, které nám již zaslali své vnitrostátní zprávy a svá data. V neposlední řadě také chceme spustit kampaň, celoevropskou kampaň eh, o obchodu s lidmi, zaměřenou na všechny, kteří k tomu mají co říci. A chceme do toho zapojit i cíle a různé eh, programy v rámci, financová, v rámci priorit, které financuje Evropská komise. My už to takto děláme několik let a budeme to tak dělat nadále. Toto je oblast, která je průřezová. Chceme tedy toto téma zohlednit ve všech jeho aspektech a formách. Je to perspektiva azylu, bezpečnosti, spravedlnosti, mobility a tak dále a tak dále. Toto je tedy práce, kterou provádíme a budeme provádět nadále. Ještě mám 10 vteřin, takže chci říct na závěr, že nejdůležitější náš úkol je monitoring, transpozice a implementace evropských, evropské legislativy. A já znovu a znovu opakuji, že máme vynikající právní předpisy a Evropský parlament je z velké většiny zodpovědný za ten inovativní přístup k naší legislativě, ale bohužel nedosáhneme dobrých výsledků, pokud tuto legislativu nebudeme dobře implementovat, provádět v praxi. Evropská komise to kontroluje, my to budeme nadále sledovat a nebudeme váhat sáhnout k příslušným opatřením, abychom zajistili, že ta implementace je řádná. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a za váš čas. Děkuji mnohokrát. Děkuji naší koordinátorce. Vážené kolegyně a vážení kolegové, ve 12 hodin budeme hlasovat o ochraném opatření, což je smutné, protože máme na celou debatu 15 minut v tuto chvíli, ale pokusíme se to dodržet. Takže prosím, abyste dodržovali eh, řečnickou dobu dvou minut. Je to bohužel frustrující, ale pokuste se prosím formulovat své připomínky za dvě minuty, pokud to jde. Merci beaucoup, madame. Je suis là. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Eh, za tuto prezentaci, která byla e- extrémně informativní. Eh, eh, ředitelství mm, mm, boje proti obašování lidí musí být implementováno ve všech členských zemích. Otázka ve diskusi ve Štrasbursku v mm, červnu, kdy bylo řečeno, že komise nyní zkoumá transpozici směrnice bude muset, pokud to bude nutné, tak bude muset zahájeno řízení o porušení smlouvy. Je to otázka zdravého rozumu. Je třeba aplikovat to, co Unie rozhodne. Jak jste ukázali eh, ve své zprávě, tak jsou tady miliardy eh, zisků, kteří, eh, které z toho vyplývají. A um, orgány finančního zpravodajství by se tím měly zabývat. Já souhlasím s eh, to prohlášením, ale s, s deklarací, ale to není stejné jako strategie. Eh, ty lidské ztráty neustále rostou. Musí to být absolutní prioritou, o to více, že ta čísla podceňují skutečnou realitu. Je třeba harmonizovat indikátory a definice také. Já mám ještě tři poznámky. Oběti musí dostat nějaké e, e, titul k pobytu. E, především mě zajímají ženy migrantky. Tady vazba mezi trestním zákonem a pašováním lidí je třeba zavést humanitární víza, abychom zajistili ochranu našich hranic a současně humanitární aspekty, především v případě žen. Eh, před 15 dny v jednom centru mm, migrantském eh, všechny ženy, které tam byly přítomny, byly, eh, utrpěly znásilnění na cestě do Evropy. Co se týče nevládních organizací, které doprovázejí ty oběti, které často mohou být zodpovědné, tak i ty je třeba chránit eh, pomocí trestního práva. Děkuji. Paní Vozenberg, prosím. Eh, především bych chtěla pogratulovat paní Vasiliádu za velice důležitou práci, kterou dělá. Eh, navštěvuje členské státy i třetí země a zvyšuje povědomí, snaží se koordinovat své úsilí. Ehm, je to otázka, která se týká výboru Libe i FAM. Je to otázka, kde jsme často, které jsme často projednávali, nicméně teď jsme ve fázi, kdy nemůžeme říct že jsme to efektivně vyřešili. Fenomen narůstá, je na vzestupu, vlastně postupujeme směrem zpět. Ta směrnice, která by se měla aplikovat, by měla především usilovat a o harmonici, harmonizaci legislativy členských zemí a mm, mm, řešit i, i, to fenomén. Současně musíme být aktivní v naší práci, což znamená, že členské státy musí být více organizované, vyměňovat si informace na úrovni bezpečnostních spravodajských e, služeb a také v oblasti kybernetické zločinnosti, protože jsme tomu nevěnovali zvláštní pozornost, ale víme, že když mluvíme o praní špinavých peněz, které financuje tyto organizace, tak to je především přes internet. V této oblasti kterýkoliv členský stát, který má um, oddělení pro um, kybernetickou zločinnost, může pomáhat ostatním členským zemím. Takže souhlasím s celoevropskou kampaní zvyšování povědomí. Uh, Eh, ale současně musíme věnovat pozornosti spolupráci členských zemí s třetími zeměmi. Máme um, velké počty obětí pašování lidí a tady mám na mysli především sexuální um, vykořišťování. Většinou jsou to ženy, ale často i chlapci. I to, to se týká obojí, obou pohlaví. každém případě koordinace mm, příslušných služeb členských zemí, naše vlastní spolupráce, teda eh, legislativní straně, eh, bude, myslím, schopna čelit tomuto fenoménu. Děkuji, děkuji za dodržení řečnické sobě. Pan Weisenhauser, prosím. Já chci eh, podě- srdečně poděkovat ehm, tato zpráva by si zasloužila mnohem větší zájem. Mě by zajímalo, jak by bylo možné tyto souvislosti eh, dostat k širší veřejnosti. Mělo by to být více známé, pak by lidé chápali tedy, o co se jedná. Dále, jak eh, hodnotíte uzavření balkánské cesty v této souvislosti? Vedlo to k tomu, že se omezilo mm, množství pašování, eh, pašovaných lidí, nebo co se tam stalo? Děkuji, paní Hmenes Já budu stručnější. Já se děkuji paní a za její eh, odhodlání, odvahu a entuziasmus. A chci říci, že sdílím vaši frustraci nad tím, jak to mm, Mm, nevždy funguje. Často musíte čelit byrokracii, pasivitě členských zemí, které neposkytují potřebná data. Eh, a můžeme mít vynikající legislativu mm, pro oběti, ale pokud není implementace, tak to nepomůže. Pokud to neví, nevědí soudci, policisté, nejsou informační kampaně, pak nikomu nepomáháte. Mm, další důležitá věc. Ehm, pozornost obětem. Oběti jsou si rovny, nikdo není lepší a horší, trpí stejně. Samozřejmě jejich potřeby ale jsou eh, různé. Nemůžete srovnávat oběť terorismu s obětí um, sexuálního vykořišťování, mají různé potřeby, je třeba to eh, zohledňovat. Eh, pan Aguilar. Děkuji paní Vasiliadu, děkuji za vaši práci. Mám dvě otázky. Ano, my všichni souhlasíme. Není to jenom mm, účasti legislativy, tesně právní, eh, jako moment, no, jde to ale také, jde také o změnu reality, o změnu dopadu. A tady je důležité, abychom přesně znali, jaké um, dimenze má to pašování lidí v rámci Evropské unie. Máme tyto informace? Jak čelit této vlastně mafii pašování lidí? Máme informace ve Španělsku, je to obrovské, ale víme přesně, jaké to má dimenze, jaké to má rozměry. Máme nějakou geografii dobré praxe, například zajišťování toho, aby whistleblowing mm, v tomto boji proti mm, eh, tomu pašování lidí, zajišťování občanství, právní ochrany těch, kteří odhalí eh, ty pašeráky. To může být zcela zásadně důležité. Máme tedy mapování dobré praxe, která se implementuje v členských zemích. Děkuji. A poslední, jako poslední má slovo paní Kienge. Děkuji, Claude. Já mám, jsem měla několik bodů, které jsem chtěla zmínit. To skutečně musí být mezi našimi prioritami. Mnoho eh, kolegů již zmínilo některé klíčové body. Je to otázka dat. Potřebujeme správná data o všech formách násilí, je to sexuální, na pracovišti. Ta data často chybí. Často nám chybí data mm, obchodování eh, o, s orgány. Často mnohé děti přicházejí, kterým mm, chybí ledvina a tyto trestné činy se často nestíhají to, to je třeba, tyto data je třeba zaznamenávat, především co se týče dětských obětí. Myslím, že ty zdroje se musí věnovat i na centra proti násilí těm, kteří eh, čelí důsledkům násilí, především vůči ženám. Musíme zajistit um, také úsilí o integraci, která je klíčová ženy musí po přijetí musí být integrovány do společnosti a toto nesmíme ztrácet ze zřetele. Pak je tady zdravotní péče. Musíme zajistit, eh, respektování kultury, z které pocházejí. Mm, mnoho zdravotníků například vůbec nezná problematiku um, um, mrzačení genitálí žen a to tady musí být větší povědomí o této problematice. V Itálii je mnoho případů, kdy se eh, eh, kdy ženy hlásí násilí a zůstávají na humanitárním vízu to je, myslím, dobrý přístup. Mohlo by, se to, mohlo by toto sdílet i jiné členské státy. Pak je tady, mm, eh, pak je třeba tady um, měnit um, hodnotové přístupy, zvyšování povědomí. Musíme se zaměřovat na kulturu, vzdělání především žen. Děkuji, Cecil, omlouvám se všem kolegům, musíme být struční eh, v tomto, na tomto tématu, eh, je to škoda, ale nemáme jinou možnost. Eh, já chci říci, že v Portugalsku v mé zemi minulý týden fungovala síť, kterou řídili dva muži a jedna žena, byli odhaleni, měli asi 36 žen z různého původu, většinou z, z Nigérie, nejenom e, nucená prostituce, ale nechráněný sex. Tyto ženy mm, byly e, drženy v zajetí, byly znásilňovány byty. Byla to síť, která měla vazby v celé zemi na různá města. A části pracova, eh, této síti pracuje v Senegalu, Guinea, Bissau, Francii, Lucembursku, Francii, Itálii. To ukazuje, že to je skutečně zločinecká organizace a já se chci zeptat paní Veseliedu, není poděkovat za její práci, ale do jaké míry posuzujeme pašování lidí ze zemí, jako je Libie, jinde Turecko, také jak se na to díváme z tohoto úhledu. bohu, bohužel asi budeme přetahovat to v pět minut. Eh, prosím o trpělivost. Paní Vasiliadum si přála větší eh, počet účastníků a to máme, takže prosím eh, pět minut na odpovědi. Víme, že byste mohla mluvit déle, ale pokuste se Eh, prosím odpovědět na ty klíčové věci. Děkuji. Much. I will be brief. Uh, eh, so Děkuji, budu stručná. Pokud jde o údaje, pokusím se to schrnout. Údaje, data, to závisí na tom, co členské státy zhromažďují. Já se velmi obávám odhadů. Eh, Eurostat nemá odhady, Europol také ne, UNDC také ne, takže já spolehám na ta čísla, která máme od těchto organizací, ale co nemáme dostatečného je identifikace eh, obětí, kdybychom měli a pro všechny typy trestné činnosti, orgány, sexuální vyšetřování a tak dále, mohli bychom pracovat s čísly. Toto je ale organizovaný zločin. Směrnice z roku 2014 o povolení k, po, 2004 o povolení k pobytu zprávy ukazují, že tady ta směrnice není aplikována, používána. Víme, že zpráva za rok 2011 nabízí, hovoří o eh, podmíněné pomoci. Je to nedostatečně by využíváno, není problémem, nejsou předpisy problémem, ale eh, uplatňování předpisů. Eh, kybernetická zločinnost, eh, tady na to velmi dbáme a dáváme pozor v úzké spolupráci s Europolem. Eh, provedli jsme návštěvy v zemích Itálie, nedávno Rumunsko, Řecko se chystají a vyzýváme k eh, po, používání společných vyšetřovacích týmů i s neevropskými zeměmi a využívání databáze Europolu je velmi důležité, abychom, eh, na obě, abychom se zaměřili na obědi a vidím, že Poslanci zmiňují otázku obětí, to je naprosto klíčové. To se také objeví eh, v naší zprávě o pokroku, kde tež zmiňujeme osvědčené postupy. Eh, víme té, o té diskusi, pokud jde o whistleblowery, oznamovatele a této diskuse se účastníme. Osvěta eh, naším úkolem, vaším úkolem, každého úkolem je působit eh, osvětově, šířit informace o, tomto, o tomto fenoménu. Eh, ne, neodpověděla jsem na všechno, je to bohužel kvůli času, nicméně děkuji všem za eh, otázky. Děkuji paní Du a velmi oceňuji vaší práci, práci vašeho týmu a budu se těšit na další setkání, na další zprávu. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili této eh, eh, důležité rozpravy. Pokud jsou všichni připraveni k hlasování, můžeme začít eh, hlasovat. Mm, ano, vím, Moniko, vy připravena jistě jste, ale ověřuji i další. Vypadá to tedy, že všichni jsou připraveni hlasovat. Začneme eh, zprávu o provádění směrnice 2011-90 Evropském ochraném příkazu. Zpravodajkou Soraya Post. Eh, mm, Soraya tady není, ale je tady druhá zpravodajka, Teresa Jiménez je zde, prosím. Děkuji, ano. Já chtěla, bych hlavně chtěla poděkovat. Poděkovat stínovým zpravodajům. Eh, Pracujeme, pracovali jsme velmi úspěšně. Všichni jsme se mm, celkem hovořili z té stejného úhlu. Eh, hovořili jsme hodně o obětech. To právě teď zaznělo. Eh, Konec konců ty rozdíly u obětí, názor na oběti nejsou nějak významné. Děkuji také sekretariátu za významné přispění k této Eh, eh, k této zprávě chci eh, zmínit, že se hodně od této směrnice očekávalo, nicméně to bylo význačné a významné, výrazné selhání, protože tyto Eh, příkazy nebyly prováděny s cílem chránit oběti, nedošlo k tomu. Tak málo se vlastně v realitě učinilo a je třeba říci, že to eh, všechno selhalo, že celý ten projekt selhal a je potřeba to eh, napravit, zaměřit se na informaci soudcům, policistům, obětem, aby věděli všechny tyto strany o tomto možném nástroji, který umožní lepší ochranu Eh, obětí a myslím si po dnešním hlasování, že vyšleme komisi velmi jasný signál. Ano, potřebujeme statistiky, abychom věděli, co se děje, k čemu dochází. Děkuji všem za příspěvky a práci. Děkuji, takže budeme hlasovat eh, kompromis, kompromis 8 hlasujeme. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Půjdeme k 57 a hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 58 hlasujeme. Nebude se o něm hlasovat. Kompromis 9 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 68. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. 72 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 80 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 82 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 84. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato 85. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 86 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 87 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 88. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. 95. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 99. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Končím hlasování. Přijato. 102. Hlasujeme. Končím hlasování. 102 a 103 dohromady. Ano, děkuji. Hlasujeme tedy. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 114. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 18. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 123 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 124 a 125 jsou stejné. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 126 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 127 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 128. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. 129. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. 132 a 133 jsou stejné. Končím hlasování. Zamítnuto. 134 a 135. Hlasujeme společně, jsou stejné. Končím hlasování. Zamítnuto 136. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 137, 138 společně jsou stejné. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 139 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 21. Hla, končím hlasování. Přijato. 144 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 145. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 146 hlasujeme. Ne, 146 odpadá. 147, prosím, hlasujeme. 147. Hlasujeme ke 147, končím hlasování. Přijato. 149 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 151. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 22. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23. Končím hlasování. Přijato. 162 a 163 jsou stejné. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 165 hlasujeme. 165 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 167. Končím hlasování. Zamítnuto. 168. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 25. Končím hlasování. Přijato. 173. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 174. Končím hlasování. Přijato 175. Končím hlasování. Přijato 176. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 177, 178 jsou totožené, hlasujeme. A ještě 179. Všechny 3 jsou totožné. Končím hlasování. Zamítnuto. 180 a 181, opět totožné. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 182 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 183 konec hlasování přijato. Odkazy, pozměňovací návrh 1, hlasujeme, konec hlasování přijato. 2, končím hlasování, zamítnuto tři. Hlasujeme. Pokud máte za problémy, tak se ozvěte prosím později. Hlasujeme ke čtyřce, eh, pardon, teď jsme u trojky, končím hlasování k pozměňovacímu návrhu 3. Stále hlasujeme o trojce. Nyní ukončuji hlasování k tomuto návrhu 3. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 4. Hlasujeme. A ano, toto je přijato. Pozměňovací návrh 5. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato 6. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení číslo 7. Končím hlasování. Zamítnuto 8. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 1. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Přijato 12. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 14. 14. Hlasujeme. Konec hlasování zamítnuto. Návrh 15, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 18, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 19, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Návrh 20. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 2. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 3. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 4. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 5. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 6. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Návrh 44 hlasujeme. Konec hlasování zamítnuto 45, hlasujeme, konec hlasování, přijato 47, hlasujeme, konec hlasování, zamítnuto, kompromis 7, hlasujeme, konec hlasování, přijato pozměňovací návrh 50, hlasujeme, Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 52 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Eh, závěrečné hlasování jmenovité eh, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 54 pro, 60 proti, jeden se zdržel. Gratuluji paní Basarel a paní Post. Eh, budeme pokračovat ve 2.30 a bude to jednání ke globální smlouvě. Děkuji.